Dámy a pánové, zahajuji zasedání. Zápis včerejšího zasedání a, a příslušné dokumenty jsou k dispozici. Má někdo námitky? Není tomu tak, tím pádem je zápis schválen. Pak mám pro vás ještě dvě sdělení.